Dalším bodem na dnešním pořadu jednání je prohlášení, prohlášení Rady a komise na otázku Je Erasmus ohrožen? A opět bych chtěla udělit slova, slovo zástupci Rady a Kypru panu Mavrojanisovi. Υπουργέ, το μικρόφωνο, αν έχετε την καλοσύνη. Prosím, zapněte si mikrofon. Pane předsedo, paní eh, Doris Pak, pane komisaři, vážení kolegové, rada eh, plně sdílí váš názor, že vyhlídky, ekonomické vyhlídky Evropy velmi závisí na vzdělaném lidském kapitálu a celoživotní program vzdělávání, včetně programu Erasmus, jsou, eh, nebo Erasmus je jeden z, ten, eh, z těch nejúspěšnějších programů v oblasti vzdělávání. Chtěl bych vás ujistit, že financování programu celoživotního vzdělávání v roce 2012 a 2013 nebude ohroženo. Pokud jde o rok 2012, Rada začala analyzovat návrhy komise, tak jak jsou předloženy v návrhu opravného rozpočtu číslo 6 a přijme rozhodnutí k tomuto, nebo svou pozici k tomuto návrhu co nejdříve. Pokud jde o, o platby pro rok 2013 bylo rozhodnuto během, bude o tom rozhodnuto během současných rozpočtových jednání. Jsem přesvědčen, že oba orgány, oba rozpočtové orgány dospějí k vyvážené dohodě o rozpočtu 2013 v listopadu, tak jak to stanoví smlouva. Pokud jde o budoucnost programů celoživotního vzdělávání, včetně Erasmu, víte, že vyjednávání týkající se příštího víceletého finančního rámce pro období 2014 eh, až 2020 nadále pokračuje. Evropský parlament je do tohoto jednání zapojen a předsednictví vynaloží maximum úsilí na tom, aby vyjednávání pokročilo, i když není na místě, abych v tuto chvíli řekl více, protože musíme vyčkat, jaký bude výsledek vyjednávání. Děkuji. Já děkuji, pane ministře. A nyní uděluji slovo panu komisaři Levandovskému. Máte slovo. Paní předsedkyně, vážení evropští poslanci, vážený pane ministře, v poslední dobou se objevilo mnoho spekulací a otazníků, pokud jde o osud programu Erasmus. A mnoho spekulací se objevilo také v médiích, velká nejistota a proto komise vítá tuto příležitost, abychom tuto věc vyjasnili. Je ovšem také mojí povinností, abych problém Erasmus, jakožto eh, samostatný program, zasadil do celistvého pohledu nedostatku finančních prostředků v evropském rozpočtu, což se netýká pouze Erasmu, protože Erasmus je pouze jednou součástí tohoto problému. Je to eh, viditelná část toho problému, ale jedna, eh, jeden z mnoha v roce 2012. Dochází totiž k systematickému eh, podhodnocování eh, rozpočtu, nebo není tady dostatek eh, finančních prostředků. To se týká také venkovského rozvoje a i dalších věcí a týká se to důvěryhodnosti Evropské unie hm, vůči partnerům ve světě a proto předkládáme pozměňující rozpočet, opravný rozpočet pro tento rok. Potřebujeme mnoho prostředků pro venkovský rozvoj i pro externí závazky a také pokud jde o okruh 1a, který se týká konkurenceschopnosti a pokrývá celou řadu výzkumných programů, včetně celoživotního vzdělávání, protože Erasmus je e, součást celoživotního vzdělávání. Víte, že to se týká také například odborné přípravy a možností vzdělávání vzdělávání pro dospělé. Nejcitlivější částí je otázka mobility studentů eh, v rámci Erasmu. Musíme eh, překonat nedostatky pro tento rok v tomto okruhu a na to potřebujeme více než 6 milionů euro. Eh, pokud jde o celoživotní vzdělávání, tak tam je to asi 180 milionů do konce roku, včetně Erasmu, který je polovinou z této částky, asi 90 eh, milionů. Vaše angažovanost v oblasti školení a e, vzdělávací mobility v Evropě je velice důležitá, protože e, vedle e, problému tohoto roku jde také o budoucnost tohoto programu. Jde o víceleté finanční perspektivy 2014 až 2020. Je to velice důležitý bod na našem programu. Chceme, aby toto vzdělávání které souvisí s velkou nezaměstnaností mladých na jedno z předních míst. Je velice důležité, aby lidé byli kvalifikovaní, mladí lidé. To je důležité pro budoucnost a proto jde také o budoucnost Erasmu, který jsme nazvali Erasmus pro všechny. Pokud jde o období 2012 až 2013, tak Evropský parlament, byl tady Alain Lamassur, který tady byl na poplach a měl naprostou pravdu. Je to eh, tvrdá pravda. 99% z naší pokladny z evropského rozpočtu už bylo poskytnuto národním agenturám v Evropě, v jednotlivých státech, ale samozřejmě my tady nekontaktujeme pouze národní agentury v Evropské unie. Je tady 33 zúčastněných zemí Eh, Island, Liechtensteinsko, Norsko, eh, Turecko, Chorvatsko a Švýcarsko. 99% z toho, co jsme měli k dispozici pro rok 2012, už bylo vyčerpáno, už to bylo předáno národním agenturám a už máme další požadavky na tento rok, které představují asi 160 milionů a očekáváme, že to ještě pro rok 2012 poroste. V podstatě by bylo jednodušší říci, eh, kdo nechce dodatečné prostředky, eh, což je Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Kypr. Eh, jinak ostatní země chtějí další prostředky. A proto je důležité rozpočet tohoto roku opravit. Musíme odhadnout, co budeme potřebovat pro různé typy vzdělávacích programů. To je asi 180 milionů. Pro Erasmus potřebujeme polovinu, to znamená 90 milionů. Samozřejmě pan minister Mavrojanis má pravdu. Je naší povinností, abychom zajistili hladké provádění programu Erasmus pro roky 2012 až 2013. My už jsme eh, ale mnoho peněz vyplatili národním agenturám. Pokud eh, nebude doplněno to, co máme, tak nám hrozí závažné problémy v roce 2013, protože univerzity pravděpodobně eh, také nebudou eh, tedy nic poskytovat pro studenty a je možné, že mobilita studentů klesne. Takže proto eh, vyzývám i eh, předsednictví a předsednictví rady, aby poskytlo hm, dostatečné částky, aby se problémy nekumulovaly a aby mohl být splněn velmi cený program pro rok 2013. Myslím si, že pokud spojíme naše síly, tak se nám to podaří. Děkuji pane komisaři. A nyní eh, řečníci za politické skupiny. Nejprve má slovo kolegyně Doris Peck. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážený předsedo rady, já jsem vám naslouchala pozorně, ale schází mi víra. Proč tu dnes jsme? Je to důkaz eh, nedostatku příslušných vlád, nikoli komise, nikoli parlamentu. Oč zde, zde jde? Nejde o navýšení prostředků z toho důvodu, že by komise byla nepořádná. Jde zkrátka o to, že politikové členských států nedostály svým závazkům, které mají vůči mladým lidem. To, co rodiče, ekonomika i politika říkají každou neděli, jak důležitou potřebujeme vzdělávání, jak je důležité jezdit do ciziny. Boloňský proces zkrachoval a členské státy už tak studentům stížily život. Nyní dokonce dělají vše proto, aby poškodili reputaci programu Erasmus, který byl výstavním programem evropské politiky. Už tak Eh, bylo pro mnoho mladých lidé, lidí vycestování s programem Erasmu finančně náročné. Když se nyní nemohou ani spolehnout na tyto eh, přísliby, tak je to zničující signál, zvláště pro ty, kdo jsou odkázáni na podporu z programu Erasmu. Ministři školství se opakovaně přihlásili k tomu, že je třeba dosáhnout cíle pro rok 2020, že bude moci vycestovat mnoho, mnoho mladých lidí do ciziny, že budou moci být mobilní. Co si o tom máme myslet, když nemůže vycestovat ani 5% studentů na Erasmus, protože nejsou peníze? Myslím si, že zástupci rady by neměli šetřit na úkor studentů tam u nich by měli být velkorysy, protože jde o budoucnost i jejich dětí. Tak, nezvoboda. Děkuji, paní Pak a Svoboda, má pět svoboda. svoboda. Eh, když jsem studoval ve Vídni, tak jsem nemohl využívat eh, výhod Erasmu a do dnešního dne mě to mrzí. Mnoho mladých lidí v Evropě má zatím ještě tuto možnost, ale i tato možnost je nyní v ohrožení pro některé mladé lidi. V Evropě hovoříme o tom, že je potřeba eh, špičkové znal- špičkových znalostí, eh, špičkové kvalifikace, eh, znalosti jazyků a přitom je Erasmus ohrožen. Mnoho lidí hovoří o tom, že je nutné, abychom měli mobilitu. Není přece možné pouze zůstávat v jednom městě. Mobilita je v ohrožení. Hovoří se o tom, že je potřeba mít evropskou identitu vedle eh, národní a regionální identity, ale přesto je zde nyní nebezpečí eh, pro eh, tuto možnost získat i tu evropskou identitu. Některé se zemí, kde většina studentů si přeje využít program Erasmus, se snaží nyní ten rozpočet omezit a to je naprosto nepřijatelné. Plně souhlasím s tím, co řekl pan komisař. Děkuji vám za vaše nasazení. Děkuji také panu Mavrojanisovi. Eh, vy jste velmi eh, milá osoba, ale já si myslím, že někdy byste byl by, měl být méně milý na vaše kolegy ve vládách, protože to není možné to, co dělají, protože ohrožují vlajkovou loď Evropské eh, unie, identity, slučování k soudržnosti, eh, abychom byli nejkvalifikovanější Evropa. A není přijatelné tyto věci ohrožovat, především v době, kdy roste euroskepse. A my chceme, aby mladí lidé byli skutečnými Evropany a my jim přitom říkáme, že bohužel nemáme peníze. Takže někdy musíte být skutečně tvrdý k vašim kolegům a musíte jim eh, říci, že jednotným názorem Evropského parlamentu je, že potřebujeme Erasmus, potřebujeme dostatek finančních prostředků pro mladé lidi, protože eh, to eh, přináší Evropu a ambice. No, děkuji, no, kolegyně Lekengard Alde. Tak, A tak for Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za slovo. Já mám za frakci ALDE dvě otázky. První otázka se týká eh, neproplacených účtů a faktur, protože tam, odkud pocházím já, tam platíme, proplácíme. Jistě můžeme o tom diskutovat, je to pochopitelné, ale já vlastně nechápu, oč zde jde, že je zde důsledné příliš nízké rozpočtování, nedostatečné rozpočtování. Já si myslím, že je na čase s tím skoncovat. Já nechápu, jaká je zatím logika, že se nedostatečně financuje. Účty musí být zaplaceny, peníze byly přislíbeny, tak nyní musí být poskytnuty. Jde přece i o naši věrohodnost, co by instituce. My musíme platit naši útratu, naše účty. A to je i to, co říkám členským státům. A za druhé, to vše se dotýká studentů. Nyní je zde riziko, že studenti v členských státech nebudou mít k dispozici dostatek prostředků, že se je nedostanou všichni, že se zkrátí eh, a zmenší financování. To je zcela konkrétní problém, který se konkrétně dotýká mladých lidí. Není to nějaká abstraktní myšlenka. A program Erasmus to je jeden z nejpopulárnějších programů v Evropské unii a nesmí se stát rukojmím situace, kdy zde dochází k nějaké taktické hře mezi institucemi. Upozorně na to a varuji vás, zde se stávají mladí lidé zajatci těchto tahanic a před, toto je projekt, který je oblíbený, kterému lidé rozumějí, který znají a zas a znova slýcháme, že je opravdu přínosný projekt Evropské unie. A to je nyní ve hře. Nejde jenom o několik eur v rozpočtu, ale jde opravdu o mnohem, mnohem více. A vyzývám předsedu rady, aby to kolegům jasně vysvětlil. Děkuji, paní Triple. Paní předsedkyně, eh, pane předsedo rady, vážený pane komisaři Lewandowski. Ano, bohužel je správné to, že dnes eh, takto bijeme na poplach. Je před námi hrozná situace ohledně programu Erasmus. Studující již nedostávají peníze, které jim byly přislíbeny. Je to absolutně v rozporu s těmi cíly, a zde se obracíme na zástupce předsednictví, cílů, tedy které parlament přijal. Udělat více pro Erasmus, pro mobilitu studujících, pro vzdělání a vzdělávání mladých lidí. Jak je možné být tak nezodpovědný a nebýt nyní ochoten podpořit jeden z nejúspěšnějších programů Evropské unie? Paní Paka právem řekla, že již nyní máme implementaci 99 Eh, tedy v říjnu tohoto roku. Co bychom mohli chtít více? Eh, měli bychom spíš spořit na subvencích tabáku, eh, ale ne na programu, o kterém víme, že všichni z toho profitují. Vy jste nedodrželi smlouvy, nepřislíbili jste platby a nezrealizovali jste je. To také ničuje důvěryhodnost Rady a celé Evropské unie. To je těžká politická chyba. E, nejedná se ale pouze o hlavní program Erasmus, který je pod tlakem, ale také Evropský sociální fond. Ani zde nejsou prostředky. Zde již nebudou pro prostředky pro alfabetizaci a pro podporu dlouhodobě nezaměstnaných. A to je kontraproduktivní ve srovnání s tím, o čem hovoříte na samitech, že je nutné udělat více eh, pro eh, mladé eh, proti nezaměstnanosti mladých, že je nutné obohatit jejich znalosti. Takže přestaňte s touto nezodpovědnou politikou a dovolte, abychom přijali opravný rozpočet a šli s odvahou úlohou do budoucího víceletého finančního rámce, abychom měli více prostředků pro vzdělávání. Děkuji. Za ECR pan Migalsky. Paní předsedkyně, pane komisař. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, vy jste nás svými slovy neuklidnil, pane komisaři. Slyšíte, co říká pan Svoboda, paní Pak, paní Trupl a je to spíše vyjádření znepokojení v souvislosti s touto situací a to znepokojení je důvodné. Čísla, které jste předložili, ukazují jenom to, že je zde program, do kterého lze investovat, protože za to stojí a tento program má problémy kvůli zbytečným výdajům, jak na to poukázala paní Triple. A tak to bývá často v EU, že ty důležité projekty nedostávají peníze. Eh, program Erasmus jsou ale opravdu dobře využité peníze a proto by se mělo udělat na straně rady vše proto, aby tyto prostředky nechyběly. Zvláště pak proto, že se nadále rozevírají nůžky mezi těmi dobrými a horšími a Eh, právě i tento program je velice významný. Například polští studenti, kteří studují v Německu nebo ve Francii, bohužel nemají stejné finanční eh, podmínky jako například mladý Němec nebo Francouz, který odchází studovat do Polska. A to musíme změnit. A musíme také diskutovat o otázce finančních prostředků, ale co je základní, je to, aby nepanoval nedostatek finančních prostředků. Nemůžeme se prostě stydět za to, že nemáme peníze za, na to, abychom neměli peníze na tuto významný projekt. To přece není možné. Je třeba nalézt peníze pro to, aby studenti mohli studovat v zahraničí. Pan Majer záguje, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je opravdu neakceptabilní, že je nyní program Erasmus v ohrožení. Je to důsledek špatné hospodářské politiky, která je sebevražedná. Privatizace, likvidace veřejného sektoru je propagována v těch zemích, které nejvíce trpí krizí a to je neakceptabilní. Ve Španělsku jsou nyní všichni studenti na ulicích, eh, demonstrují za to, aby mohli studovat zdarma. A toto vše je ohroženo, protože opatření trojky dusí země. Jižní Evropy a další eh, ohrožování programu Erasmus ještě více vyostří situaci, povede to k dalšímu krácení rozpočtu, zvyšování daní, menším objemu stipendií a studenti se budou muset ještě více zadlužovat, aby získali dobré vzdělání. Ale ohrožuje to také evropskou soudržnost a sociální soudržnost. Vzniká Evropa dvourychlostní a to je něco nepřijatelného. Domnívám se, že školská politika musí mít všude stejně dobré podmínky. Děkuji. Paní předsedkyně, Erasmus eh, byl zahájen před 25 lety a 3 miliony lidí se ho účastnili během období 2007 až 2013. Evropská unie zaplatila asi 3 miliardové granty v rámci eh, Erasmu. Ovšem máme ekonomický pokles. Nezaměstnanost mládeže stoupla na 11,7 a asi je tady 300 eh, euro průměrně eh, na pokrytí eh, třeba životních bydli, nákladů na bydlení ale eh, rodina by měla zaplatit asi 5 tisíc euro, aby pokryla totální náklady eh, jednoho člena, který je eh, účastníkem Erasmu. Kolik rodin si to může v této krizi dovolit? S ohledem na nedostatku dopadu na zaměstnanost a ekonomický růst programu Erasmu v minulých letech a to, že si to mohou dovolit pouze ti lidé, kteří jsou v dobrých ekonomických podmínkách, tak bychom ho měli zrušit. Jsou tady jiné věci, které si zaslouží naše pozornost. Ti, kteří si myslí, že eh, tyto věci jsou pro ně nezbytné, tak by si to měli zaplatit z vlastní kapsy a nezatěžovat eh, pokladnu daňových poplatníků. Děkuji, pan Sosa Wagner. Děkuji, paní předsedkyně. Zprávy ohledně problémů se Erasmem jsou velmi závažné. Týká se to intelektuální stability evropských občanů. A kromě toho je tento program jedním z pilířů evropské integrace. Právě proto musíme co nejrychleji dát k dispozici příslušné prostředky na obou stranách rozpočtových eh, orgánů, tak aby se také společnost mohla uklidnit ohledně tohoto problému. Kromě toho potřebujeme však i více odpovědnosti na straně úředníků, jde-li o rozšiřování takto špatných zpráv. Orasmus, jak bylo řečeno, Není nic šíleného když je ohrožen tento program, pak je to obtížná situace. Následující řečník z Kuria, Marko. Děkuji, paní předsedkyně. Tato debata na navázala na debatu o 20. výročí jednotného trhu což je jeden z velkých výdobytků Evropské unie. Bez jednotného trhu by Evropská unie byla ohrožena, ale totéž platí také o Erasmu. Pro mnohé mladé lidi je Erasmus eh, určitým vzorem Evropské unie. To též můžeme říci o jednotném trhu. Přestože jednotný trh sebou přináší eh, hospodářské výhody pro jednotlivé podniky, je nutné se dívat na Erasmus eh, jako na jiný program. Mladí lidé překračují hranice, eh, seznamují se s novými kulturami, s novými jazyky, s jinými kulturami. A to nám pak pomáhá zlepšit jednotu a vzájemnou identitu. Právě tak přece Evropa vznikala, ne na základě smluv a byrokracie, nýbrž na základě každodenních zkušeností. Bez programu Erasmus by jednotný trh vypadal jinak. A kdybychom eh, oslabili Erasmus, tak bude také slabší Evropská unie. Erasmus je ohrožen a bez Erasma Evropská unie bude také v očích jednotlivců jiná. Eh, děkuji za to, že se komise angažuje na nalezení prostředků. Eh, prostředky musí být vydávány ale také ze strany členských států. Evropa dnes vypadá jinak než v budoucnosti, kde ji budou tvořit ti, kteří jsou dnes účastníky programu eh, Erasmus. Děkuji. Nyní paní Nevedělová. V posledních časech zaplavili. V poslední době se do novin dostali titulky o konci programu Erasmus a znejistili mnoho rodin. Je třeba ujistit občany o tom, že evropské instituce aktivně spolupracují a nejistota s rozpočtem Evropské unie neohrozí efektivitu jednoho z nejúspěšnějších programů EU, tím je právě Erasmus. Na jeho příkladu můžeme poukázat na výzvy a rizika úsporných opatření, které většina členských států aplikovala na rozpočet Evropské unie. Když než hovoříme o důležitosti adekvátního financování Erasmu, šíříme i poselství, že Evropa i v době krize je připravená investovat do vzdělávání odborné přípravy a tím programu, které jsou klíčové pro ekonomické a sociální zotavení. Je třeba usilovat o to, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala. Je to otázka důvěryhodnosti evropských institucí a řešení, které se nám podaří nalézt, odrazí význam, který Evropa přisuzuje odborné přípravě v době krize. Vyzývám tedy všechny, aby se nalezlo řešení pro negativní pletovní bilanci a zvláště pro program Erasmus. Děkuji. Rabatu. Děkuji paní Bena eh, Rabatu, děkuji paní předsedkyně, tak jako uvedli mi kolegové, Image eh, Evropské unie je díky Erasmu dobrý, ale dnes eh, ho ohrožujeme a to ve chvíli, kdy mnoho z našich občanů je znepokojeno v souvislosti s evropským projektem a ohrozit v tuto chvíli tento program, který přispěl k dobré image Evropy, umožnil uh, naplnit potřeby mladých lidí, to je opravdu dramatické. Pane zástupce rady, zdůraznil jste četné problémy, které e, nás tady čekají v roce 2012 i v roce 2013, ale neodpovídáte na tyto problémy. V parlamentu cítíme konsenzus v tom, že chceme, abyste dostatečně přispěli eh, do rozpočtu, tak aby bylo možné naplnit eh, dané závazky. To se týká eh, situace vzdělávacích programů, ale i programu programů v rámci programu soudržnosti. A my chceme mít takový rozpočet, který by nám pomohl se z této situace dostat ven. Děkuji. Pan Henam. Děkuji. Erasmus má své hranice, ale záleží na Evropské unii, aby mladí eh, eh, se dívali pozitivně na Evropskou unii. Jde o sdílení, o kooperaci a nikoliv schopnosti všech proti všem. Pokud se Evropská unie postará o zájmy občanů, eh, pak nesmí zde akceptovat drastické snižování. Je nutné poskytovat další subvence pro studující, aby jich mohlo být co nejvíce. Studenti studenti přitom mají velké mm, potíže za dnešních podmínek. By však bylo nejhorší, kdyby zde byl sestaven také systém půjček, což by dále zatížilo bedra studujících. Chceme-li, aby Evropa překonala krizi, pak je nutné ve vzdělávání ještě mnohé udělat. Je naší odpovědností program Erasmus zachránit chránit a vytvořit tak, aby odpovídal výzvám dnešní doby. Tento program by měl být také ještě rozšířen o celoživotní vzdělávání zaměstnanců eh, pro všechny eh, pracující v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pan Borgacio. Vážená paní předsedkyně, eh, Erasmus je program, který bychom měli bránit zuby nechty kvůli právům eh, lidem, kteří přijdou do budoucna. Možná, že bychom mohli vzít peníze z těch obrovských nedotknutelných eh, penzí eh, vysoce postavených evropských úředníků. Nebo třeba z peníze, které dáváme do bankovnictví. A teď specificky. Erasmu, iniciativa k Erasmu připravená předsedem Barosem by eh, obnášela eh, výměnu se studenty, kteří žijí doma. Tím by se eh, odboural problém s financováním ubytování. Potom musíme posílit knihovny. U nás v Piedmontu jsme připraveni posílit princip subsidiarity. Rozšiřme základ pro účast v Erasmu. Máme různé návrhy, jak eh, zapojit mladé lidi. Erasmus je nesmírně důležitý. Jsme kritičtí k Evropě, ale eh, podporujeme Erasmus více než někteří eh, proevropané, kteří rádi utrácejí za byrokracii, ale ne za budoucnost mladých Evropanů. Kolega Becker. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, kolegové a kolegyně, jak říkala Doris Pak už na prvním místě, Ehm, máme zde deklarovat eh, starost o to, že eh, eh, spořením na špatném místě by došlo k nepřijatelným výsledkům v oblasti vzdělávání při kvalifikaci lidí po celé Evropě, kde je jasné, že tady máme silnější, nejsilnější zbraň proti nezaměstnanosti a hospodářské krizi a mm, pro konkurenceschopnost Evropy jádro evropské politiky, jak říká kolega Korigy, který je stejně cený jako vnitřní trh nebo v euro, je zde ohrožen. A to je nepřijatelné. Už se to nikdy nesmí stát a já doufám, že tohle dobře dopadne. Že tady od komise budeme e, slyšet 15. E, e, listopadu nebo nebudeme slyšet jako 15. Eh, listopadu, eh, ne, pardon, ne, budeme slyšet, eh, že jsme si jistí s financováním do konce roku, protože rada ví, co dělá. Já ehm, apeluji na radu, aby odpovědnost za budoucí generace nesla a profesionálně hm, program realizovala. Děkuji. Děkuji pane kolegovi Beckerovi. A teď eh, jednu minutu paní eh, Gardia Zubazová. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, před dvěma dny na této plenárce jsme diskutovali o rozpočtu na rok 2013. A mimo jiné jsem zdůrazňovala problémy, které můžou nastat v příštím roce s platbami, jestliže Rada neschválí návrh komise a čtení parlamentu. Dnes v rozpravě o Erasmu nehovoříme o tom, co se může stát příští rok, ale o tom, co se děje právě nyní. A realita je taková, že vzhledem k tomu, že v loňském roce Rada nepřijala postoj komise a parlamentu, tak pokud se to letos nevyřeší, tak celá řada programů, včetně Erasmu, se může ocitnout v potížích. Pan Mavrojanis říká, že k tomu nedojde, že nebudou problémy s platbami, ale to též tady zaznělo v loňském roce a my už tomu nevěříme. Je mi líto, ale bylo nám řečeno, že dáte dost peněz, že nebudou problémy, ale letos komise musela předložit opravný rozpočet na 9 miliard eur. Myslím, že Erasmus není v nebezpečí, že ještě je čas to vyřešit a je to jednoduché. Prostě musíte přejmout návrh komise a parlamentu tak, tak aby se toto neopakovalo. Děkuji. Děkuji, pan Nitras, na minutu a půl. E, szanowni Państwo, w okresie, kiedy każdy rząd europejski mówi o tym, v období, kdy všechny evropské vlády hovoří o nezaměstnanosti, ti, kteří vstupují teprve do pracovního života, u nich je nezaměstnanost dvakrát větší informace o tom, že Erasmus je ohrožen, ohrožen a chování rady, eh, to dokazuje, že rada je naopak velmi odpovědná. Vyslechneme si, co řeknou naši mladí lidé budou spochybňovat naší úlohu, budou se domnívat, že neřešíme problémy Evropanů. Evropa je v situaci, kdy musíme občanům každý den dokazovat, že potřebují Evropu, že potřebují nás. A toto je určité poselství, které ukazuje, že i my jí potřebujeme, ale občané se domnívají, že ji nepotřebují. A chci říci panu Lamasurovi a panu komisaři Levandovskému, že jsem jim vděčný, protože kdyby nebylo jejich hlasu, eh, Erasmus by zcela zmizel, odešel a nejsem tudíž představ, překvapen tím, co říká pan Nigauský. Kritizuje pana komisaře, jsme v situaci, kdy rada a komise by měly stát na stejné straně a společně řešit problém. A jsem rád, že alespoň takovou soudržnost vidíme zde v Evropském parlamentu. informace, které zde máme, je to směrnice 665 z roku 99, ve které specifikujeme podmínky, za kterých mají pracovníci pracovat. Je to směrnice, která také stanovuje minimální teplotu na pracovišti. Nejsem si jist, zda zde máme tu skutečnou správnou teplotu. Nehovořím o politické atmosféře, hovořím o skutečné teplotě zde v této místnosti. Děkuji. Nyní máme postup ke a více než 20 kolegů se přihlásilo o slovo, takže bohužel nemohu dát slovo všem, protože hlasování začíná ve 12 hodin. A prosím kolegy, kteří vystoupili v předchozí diskusi, aby dali přednost svým kolegům, kteří se ještě nezapojili. Nejprve paní eh, místopředsedkyně Angelili. Děkuji, paní předsedající. Mladí lidé by neměli být těmi, kteří zaplatí za krizi. Je třeba zabránit plítvání, je třeba eh, začít třeba tím, že eh, zrušíme dvě sídla parlamentu. Eh, je třeba financovat především projekty a akce, které fungují. A na prvním místě právě Erasmus, který otevřel možnosti milionům mladých lidí, eh, kteří jinak nemají příliš mnoho peněz, ale Erasmus jim umožnil eh, zažít ten skvělý zážitek studia v zahraničí. A samozřejmě jim to i usnadní vstup na trh práce, který je stále uzavřenější vůči mladým, protože v Evropě eh, čtvrtina mladých lidí eh, je nezaměstnaná. My to neustále v tomto sále opakujeme. A mladí lidé, kteří nás sledují, kteří sledují tuto rozpravu, eh, musí slyšet a musí vědět, že se s Erasmem nic nestane. Je třeba se zavázat, že tento cíl naplníme. Děkuji vám. Pan Papa Nikolau. Děkuji, paní předsedající. Všichni víme, že Erasmus je jeden z nejúspěšnějších programů Evropské unie. Je to program, který jde v ruku v ruce s evropskou integrací. Dnes si ale bohužel klademe otázku, zda tento program není v ohrožení opět se objevuje tato otázka. Uh, už uh, něco podobného jsme zažili se šengenským prostorem a to je nepřijatelné. Uh, Chtěl bych, aby všichni mladí, všichni studenti v Evropě v 33 zemích, jichž se tento program Erasmus týká, by měli mít možnost i nadále podávat žádosti a mít jistotu, že jim bude vyhověno. Chci skutečně z celého srdce poděkovat všem pedagogům, všem, kteří se účastní tohoto programu, kteří leckdy eh, přinášejí osobní oběti jenom proto, aby všechno dobře proběhlo, protože ty peníze na Erasmus nestačí. Dámy a pánové, vlády se mílí a proto proto jsme tady my, Evropský parlament a také Evropská komise. Je třeba radě ukázat, že to je zcela neoddiskutovatelné. A pokud budeme v budoucnu zase absolvovat podobnou eh, diskusi, nebude to o tom, jestli Erasmus má problémy, ale spíše jestli Evropa nemá problémy. Děkuji, nyní Silvia Costa. Grazie Presidente, eh, e, e rappresentanza e Presidenza del eh, Cipriot. Děkuji, pane, paní předsedkyně, vážení pane komisaři a, a pane zástupce kyperského předsednictví. Tohle není e, hezký způsob, jak slavit 20. výročí Erasmu. Evropská mládež e, se teď e, musí cítit zmatena. Když pomyslíte na všechny ty studenty, ty, kteří potřebují mobilitu pro zlepšení svého vzdělávání, tak potřebují jistotu také. Je nepřijatelné umožnit krizi tohoto programu a jeho krizi. A nepokračování tedy. Program celoživotního vzdělávání si žádal minimální procento evropského rozpočtu v posledních eh, letech a teď chceme navýšení o 65% najednou um, by bylo špatné říkat, že u tak malé částky rozpočtu nežádáme o navýšení. Já doufám tedy, že kyperské předsednictví zohlední návrh komise a parlament musí eh, se ozvat jednotným hlasem, tak aby eh, mladí lidé se necítili eh, ztraceni. Pani Tykau, děkuji. Program Erasmus je symbolickým programem EU po volném pohybu osob a zboží je právě Erasmus jedním z největších úspěchů EU. A z tohoto důvodu my, jakožto parlament, podporujeme navýšení e, podpory e, určené na vzdělávání v období 2014 až 2020, tak aby se zlepšila úroveň vzdělanosti občanů a aby se vymítila nezaměstnanost mladých, Vzdělání je zcela zásadní pro budoucnost Unie a proto žádáme o navýšení rozpočtu na Erasmus v dalším programovacím období a také žádáme, aby mezi obecné cíle programu byly zahrnuty i osoby, které jsou starší 35 let a které eh, mohou eh, se celoživotně vzdělávat. Chtěli bychom tam také zahrnout mobilitu podnikatelů, to znamená, Eh, například program Erasmus pro mladé podnikatele a také by se to mělo odrazit i v dalších evropských politikách, například v průmyslové. Děkuji. Paní Tykau, pan Takula. Arvoisa puhemies. Euroopan tulevaisuuden perusta lepää meidän lasten ja nuorten. Budoucnost Evropské unie eh, spočívá eh, v dětech a mládeži. Ti, kteří se negativně staví k evropské spolupráci, říkají, že eh, program Erasmus očividně eh, nestačí k eh, tomu, abychom v Evropě zaznamenali pokrok. My potřebujeme investici do vzdělávání a do volného pohybu. Víme, že na trhu jsou třeba dobré pracovní síly. A, a to bylo velkou zásluhou zatím úspěšného Erasmu. Jak už jsme říkali, potřebujeme investice do vzdělávání a právě teď, když eh, tady budeme krátit, tak eh, to vyvolává obavy. Já si myslím, že eh, kyperské předsednictví by také nechtělo, aby za sebou nechalo, nechat za sebou takovou negativní známku. A myslím, že i kyberský předseda by, eh, nebo komisař by za toto mohl nést odpovědnost. Děkuji, paní předsedající. Za posledních deset let řada studentů se mohla zúčastnit výměných programů a díky tomu eh, to přispělo ke zlepšení jazykové schopnosti. Já sama, podobně jako řada dalších mladších poslanců Evropského parlamentu, jsem využila eh, tohoto programu. Erasmus podporuje rovnost ve vzdělávání, dává příležitost mnoha mladým lidem, kteří by jinak neměli eh, možnost studovat v zahraničí, protože nemají dostatek finančních prostředků. Dříve to bylo privilegium pro děti bohatých zemích. Víme, že existují rozdíly, pokud jde o výši stipendií, ale jaký je e, počet e, postižených studentů, jak se zaručí, že studenti dostanou e, stipendium v 100% výši. Dnes vzhledem k nezaměstnanosti mladých je třeba stále více sázet na vzdělávání, je třeba stále více sázet na symbolický program EU, protože Evropská unie se bez Erasmu nebude rozvíjet. Děkuji. Andes. Děkuji, paní předsedající. My všichni víme, že Nezaměstnanost mezi mladými je dvojnásobná než kde jinde a všichni víme, že program Erasmus obohatil studenty jak akademickým, tak profesním způsobem a umožnil jim získat nové znalosti a dovednosti tak, aby se stali zaměstnatelnými. Rada, domnívám se, by se měla zavázat k tomu, aby Erasmus eh, přežil, nemůže to říkat, ale zároveň říkat nebudeme eh, na to přispívat penězmi a je potřeba, aby rada zde šla příkladem u tohoto programu, protože tento program je prioritní a byl klíčovou součástí eh, evropského projektu za posledních několik let a rada by eh, neměla vůbec nechat vzniknout, vznikat pochybám o budoucnosti tohoto programu tím, že na něj nebude přispívat. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem ráda, že se mohu účastnit této diskuse, protože pro pět, po 25 letech tohoto úspěšného programu si klademe otázku, zda s ním pokračovat. Podle mého názoru eh, jsou tyto úspěšné programy vyčerpány, protože jsou úspěšné a tudíž je povinností všech členských států podpořit tyto úspěšné programy a tím podpořit eh, budoucnost Evropy. Jsem ráda, že

Děkuji, paní předsedající. Erasmus je jasný eh, důkaz toho, jak se vyvíjí rozpočet EU kdy rok po roku se objevují závazky, které nelze naplnit. Jsou tady spektakulární prohlášení na každém summitu a přitom v realitě se dává stále méně peněz na roční rozpočet a na platby, k němž se komise zavázala. I komisař Levandovsky to tady vysvětloval. Dámy a pánové, eh, pokud se podíváme na deficit ročního rozpočtu, který činí 130 miliard eur a srovnáme to se vším tím, co jsme ještě nebyli schopni zaplatit, tak by eh, skutečně ten rozpočet musel ještě eh, se zvětšit, aby vůbec to bylo všechno možné uhradit. Před časem se objevilo v tisku prohlášení, kde byla tedy zmínka o programu Erasmus v tom smyslu, že to není problém pro rozpočet, ale že to je příklad toho, jak se nemá při přípravě rozpočtu eh, postupovat. Szanowni Państwo, e, Panie Komisarzu, v największym skrócie chodzi... E, dámy a pánové, vážený pane komisaři, hovoříme tady o budování e, důvěry téměř 2,5 milionu účastníků programu Erasmus eh, k nám obrací oči. Následuje, jestli budeme dostatečně odhodláni, abychom jim eh, nabídli další příležitost k integraci. Není nic lepšího než Erasmus, pokud chceme eh, zlepšovat profesní kvalifikace. To jsou zkušenosti, které mladým lidem zůstanou po celý život. A proto držíme palce Hmm. tak eh, aby eh, jste eh, toto zachránili do budoucna. Vím, že máte rád sport a mám tady takové symbolické tričko s vaším jménem. Po včerejším zápase bych byl rád, abyste byl tak efektivní jako Robert Lewandowski v zápase s Realem Madrid. Pan Masip Hidalgo. Děkuji, paní předsedající. Pokud něco ovlivňuje pozitivně Evropu, je to právě Erasmus. My jsme to řekli i v předávání ceny ehm, Asturias, kdy jsme dávali cenu Vivian Redding. Neměli bychom o tuhle příležitost přijít, byla by to neodpustitelná chyba. Říkala to tady už eh, další kolegové, že je skutečně nezbytné v Erasmu pokračovat. Děkuji, pane, paní předsedající. Děkuji za stručnost. Rád bych vám chtěl připomenout těm, kteří se nemohli zúčastnit debaty, že mohou e, písemně předložit e, e, dokument, který nebude mít více než 200 slov a ten bude zahrnut do zápisu z této debaty. A nyní dávám slovo komisaři Lewandowskému. Madame President, paní eh, předsedající, eh, vážení kolegové. Já vám děkuji za skutečné eh, nasazení. Je to opravdu včasné nasazení. S jehož cílem je zachránit Erasmus. Teď je čas na poplach. Také děkuji za připomenutí úspěchu Levandovského, který včera skordoval za Borusy proti Realu Madrid. A tohle je skutečná příležitost vidět, co je eh, za rozpočtovými eh, čísly. Ono se tak často eh, snadno škrtá na papíře, ale když vidíte tisíce studentů Erasmu, tak už je to obtížnější. Když vidíte malé firmy za těmi čísly, které nesmírně potřebují v likviditu v době zatuhnutí úvěrových toků, tak se hůře ti škrtá. Eh, Erasmus eh, začal s nějakými skromnými 18 miliony eury v roce 1988, ale teď už více než 4 tisíce eh, institucí vyššího vzdělávání ve 33 zemích, tedy i mimo EU, podepsalo chartu Erasmu a je to opravdu velice užitečné pro mladou generaci. A užitečnost to je něco, co opravdu tady hledáme užitečnost našich institucí. Situace je následující. Já jsem ji vysvětlil a má tvé ujištění. A i ministr Mauro Janes jistě to také řekne. Že studenti, eh, kteří mají eh, prospěch z Erasmu letos a na začátku roku 2013 nejsou ohroženi. Všechno bude implementováno, no by mělo být implementováno, protože jsme eh, poslali peníze národním agenturám ve 33 zemích. Ovšem, eh, nejistota ohrožuje, zejména pokud jde o peníze, pokud využijeme eh, peníze přidělené na rok 2013 eh, na pokrytí roku 2012, tak ta nejistota ohrožuje studenty z nejohroženějšího nejohroženějšího prostředí chučí studenty. Potřebujeme vaše odhodlání. Nezapomínejte, že Erasmus je jenom jednou složkou celoživotního vzdělání. Potom tady máme také prestižní program Marie Curie pro mladé výzkumníky. Ten je také eh, ohrožen, pokud nedostaneme dalších 100 milionů letošní rok. Takhle to vypadá eh, na eh, letošek, pro letošek v době, kdy začínáme bitvu, která se potáhne až do roku 2020. Není to ovšem pravda. Výzkumné programy eh, eh, se můžou ovlivnit. Je to velká část, narostla z 50 na 80, na 80 miliard eur a myslím si, že teď jde o to eh, ujistit studenty, že v roce 2013 se jich to nedotkne. Děkuji komisaři Levandovskému a děkuji vám za vaše nasazení. A nyní jménem kyberského předsednictví pan ministr Mavronis. Usazujte se, prosím, tišeji, děkuji. Minister. Agapití, kyria proedre, honorable members, thank you very much for this... Paní předsedající, a děkuji všem za a, příspěvky a zrovna přichází také pan kolega Svoboda. Budu určitě navazovat na eh, všechny, všechny jeho poznámky a také všechny připomínky, které zazněly od vás. Já toto předám radě a členským státům. Chci vás ujistit, že sdílíme to stanovisko, že mobilita studentů a program Erasmus jsou klíčovými nástroji pro mladou generaci, Prosím, kolegové, buďte tak laskaví a stište se, prosím, abychom si mohli vyslechnout mluvčího a ostatní kolegy. Já jsem právě říkal, že sdílíme stanovisko, že studentská mobilita a program Erasmus jsou pro mladou generaci součástí našich představ budoucnosti budoucnosti Evropy. Co se týče plateb pro rok za rok 2012 rada, jak jsem říkala, proskoumá rozpočtové změny, které jsou navrhnuty komisí. Jedná se o změnu 6 a rychle v následujícím období upravíme tyto položky pro vzdělávací programy Erasmus, Marie Curie a celoživotní vzdělávání. Rád bych vás ujistil, že budeme usilovat o to, abychom zabránili situaci, které se obáváte, to znamená situaci, kdy nebudeme moci dostat svým povinnostem v rámci programu Erasmus. Co se týče roku 2013, Evropský eh, parlament a rada začaly právě dohodovací řízení, co se týče rozpočtu na, rozpočtu na příští rok a program celoživotního vzdělávání je v tomto za zahrnout. Jak již jsem říkal, eh, finanční rámec 14 až 20 tam asi budete chápat to, že jsme zatím uprostřed diskusí a nemůžeme předjímat výsledky těchto vyjednávání, ale můj dojem je takový, že Erasmus skutečně není ohrožen, že eh, toto nedovolíme, protože je to program pro nás důležitý, kterému jsme skutečně velmi zavázáni. Děkuji panu minis, panu ministry Mavrojanisovi a říkám, že ve 12, opakuji, že ve 12 začne hlasování, uděláme si nyní krátkou přestávku.